Wir kommen jetzt. Dostáváme se nyní k pořadu jednání AFETu. Takže budeme tady samotní, si jako AFET, osamocení. Paní Kyrie nás poprosila, abychom během dneška či říčka dali na pořad jednání téma Turecka. Pokusíme se tedy zařadit Turecko na zítřejší odpoledne. Myslím si, že je to správné, nutné, abychom se tomu tématu věnovali. A nyní someone from the delegation to Moldova? There is někdo delegace pro Moldavsko? Uh, Mr. Soldier has arrived. Okay. Šoltes. Start on call. We talk about point four. Měme začít a budeme tedy hovořit o prezidentských volbách v Moldavsku. Máte slovo, pane Šoltesi. Uh, uh, Mr. Chair, thank you uh, for, uh, for Pane předsedo, děkuji za pozvání. Eh, jsem rád, že mohu se zmínit o delegaci Evropského parlamentu, eh, která vlastně byla pozorovatelem prezidentských volbách v Moldavsku. Byly to první přímé volby eh, prezidenta země v Moldavsku roku 1996. Jak možná víte, je to teprve První kolo Igor Rodon, eh, vlastně představitel socialistické strany Moldavská, získal 48,7 hlasů. On je měl jako příznivce Ruska. A vlastně mm, jeho nejbližším vyzývatelem byl Maja Sandu ze strany Akce a Solidarity který tedy těsně následoval eh, a účast byla kolem 50%. Moldavsko samozřejmě je velice důležitá pro agendu Evropské unie a také našeho parlamentu a nadále vyzýváme k reformám v této zemi. Také jsme měli možnost zopakovat toto v našich bilaterálních jednáních odstupující prezident, premiér a předseda parlamentu se zúčastnili. Delegace parlamentu EP byla součástí společné pozorovatelské mise, kde byly další delegace. Vlastně na konferenci minulý týden jsme předložili návrh prohlášení a doufám, že tedy se stotožníte s jejími závěry. Velice dobře jsme spolupracovali s dalšími parlamentními schromážděními a s delegací EU v Kišiněvě. A to předběžné prohlášení máte ve svých složkách, takže se můžete podívat na obsah tohoto textu. A základní práva byla dodržena, eh, kampaň eh, byla otevřená soutěži, nicméně docházelo eh, k zneužívání některých prostředků, nebyly tam jasné, jasná finanční transparentnost a nevyvážené pokrytí v médiích. Takže na to bych jenom chtěl upozornit. Chci zdůraznit vynikající organizaci volebního procesu a profesionálnost pracovníků na mm, volebních místnostech. A důležité pro budoucnost je, že volební místnosti, které pozorovatele navštívili, tak tři čtvrtiny vlastně byly ženy eh, těch, kteří tam vlastně zasedali v těch volebních komisích. Eh, a je velice dobrá organizace je i jejich zásluhou. A byli jsme také potěšeni velkým počtem kandidátek žen. Čtyři z devíti kandidátek byly eh, nakonec eh, ženy a jedna z nich postoupila do druhého kola a to je určitě vítané zlepšení eh, oproti roku 2014. Myslíme si, že by to mohla být vlastně Změna pro Moldavsko, kdy muži i ženy rovným způsobem se budou moci účastnit politického života, ucházet se o veřejné úřady na nejrůznějších úrovních. A na tiskové konferenci jsem také zdůraznil význam toho, že sdělovací prostředky by se měly vyhnout stereotypům založeným na pohlaví, a měly by tedy zacházet kandidáty eh, se stejným respektem. Je jasné, že Moldované chtějí změnu, Volby jsou důležité, ale je třeba také eh, vlastně reformovat to politické prostředí. Eh, také jsme měli možnost setkat se s zástupci různých politických stran, sdělovacích prostředků i nevládních organizací. Eh, také máme vlastně závěry od dlouhodobých pozorovatelů a jednou z hlavních obav je otázka finanční kontroly, nedostatek transparentnosti, pokud jde o financování kampání, jsou pak také možnosti manipulovat se sdělovacími prostředky. E, to je také oblast, e, která vyvolává znepokojení na přípravných jednáních. Se opakovaně hovořilo o pokrytí elektronické kampaně, zejména v televizi, v médiích. A já jsem vyzýval jménem naší delegace, aby skutečně sdělovací prostředky jednaly v souladu s etickými normami a příslušná audiovizuální rada by měla zajistit dodržování pravidel ohledně vyváženosti a nestraného pokrytí. Konečně chci ještě jednou zdůraznit, že je třeba, aby všechny politické síly se snažily zabránit napětí, aby ne, ne, ne používali retoriku, která lidi rozděluje a je třeba, aby tedy lidé se mohli skutečně ve volbách rozhodovat na základě dostatečných informací o obou kandidátech. Takže těšíme se na druhé kolo v neděli 30. listopadu. Zase se zúčastníme, zase tam pojedeme a rádi potom výborům poskytneme aktuální informace o výsledcích důležitých voleb, protože je to za posledních 20 let vlastně první přímá volba prezidenta v Moldavsku. Takže děkuji za možnost vystoupit a děkuji za pozornost. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto člen naší delegace. Delegaci vedle náš kolega eh, Igor Šiltes. I já bych rád řekl několik slov. Zaprvé chci podtrhnout, že souhlasím s tím, co řekl Igor Šiltes. My jsme pozorovali tedy eh, správné svobodné volby Moldavsku. Pozorovali jsme volby jak eh, v hlavním městě, tak v provinciích. V hlavním městě všichni členové místních volebních výborů byli velmi dobře připraveni, byli znalí práva, takže eh, pozorovatelé viděli, že volby jsou organizovány správně a profesionálně. Ani eh, v provinciích jsme nezaznamenali žádné podvody, volby byly zorganizovány korektně, ale ku příkladu v městě Ohej, kde starosta bojkotoval volby, protože jím podporovaný kandidát byl diskvalifikován, jsme si všimli, že se lidem brání, aby se dostali k volbám, ovšem to bylo oznámeno policii a policie dokázala znovu nastolit pořádek a ti, kteří chtěli hlasovat, těm to bylo umožněno. Neboli nedošlo eh, tedy eh, k přestupkům, k podvodům, ale v některých provinciích byli lidé, lidé zastrašováni. Rovněž jsme monitorovali volby eh, na hranicích s, s, s, s Transněstrí. Ani tam nedošlo k podvodům, ale bylo hlášeno, že lidé byli přiváženi autobusy k volbám. To není eh, proti zákonu, není to podvodem, ovšem pravděpodobně byli přivezeni, aby eh, hlasovali pro určitého eh, kandidáta. Elektronický systém fungoval dobře, což zabránilo podvodům a vícečetným hlasováním, ale v provinciích a v těch venkovských oblastech došlo k určitým tenzím. Jak řekl Igor Šeltes, objektivnost médií, médií a financování politických stran, to jsou problémy, kterým bude potřeba věnovat větší pozornost. To je součástí ale našich vztahů s Republikou Moldavskem. A důležitými tématy během prezidentské kampaně a kterým se budeme věnovat i po volbách, to je boj s korupcí, posílení justice a konečně vyšetřování podvodů eh, bankovní soustavy. Ty podvody představují asi miliardu euro, to lidi velice zajímá a my se tomu budeme velice eh, eh, věnovat i příště zvolený prezident, podle toho, kdo to bude. Neboli já děkuji Igoru Šoltezovi za velice transparentní způsob, jakým vedl naši delegaci. Podepisuji vešker, všechno to, co řekl ve svém úvodním projevu, že ty volby byly korektní, spravedlivé a svobodné. Děkuji. Neboli, neboli žádné hlasování, předčasné hlasování, i to je možné. Pan Kristia, děkuji, pane předsedo. Za prvé rád bych poblahopřál eh, moldavské vládě za to, že ten volební proces byl velice čistý a dobře zorganizovaný. Nezapomínejme, že Moldavsko není prezidentskou republikou. Úloha a kompetence prezidenta jsou významné, ale přece jenom omezené. Eh, reformy musí provádět vláda. Na to nesmíme zapomínat. Já tomu rozumím tak, že možná bude trvat pouze několik hodin, než MMF vydá určitou dobrou zprávu tím, že schválí dohodu o úrovních eh, počtech pracovníků mezi jeho organizací a Moldavskem. A za třetí chci popřát mnoho štěstí eh, kandidátovi Maja Sandu eh, za APP. Měla by být inkluzivní a konstruktivně přistupovat k voličům svědomím, že a e, hovořím, hovořím o elektorátu především, především demokratické strany, e, Moldavska, PD, to jsou rusky hovořící voliči. Bohužel nemáme mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom asi uznat ten demokratický a transparentní rámec moldavských voleb. To je velký krok ku předu. Je to symbolický signál reform, které byly provedeny v politické atmosféře této země. Moldavsku se eh, změnil eh, právní rámec, jak už řekli kolegové. A prezident, který je, eh, který je volen tedy vším obyvatelstvem, i nadále bude mít pouze omezené pravomoci. My jsme slyšeli o velkých skandálech v rámci té prezidentské kampaně, ovšem je třeba realisticky hodnotit eh, změny, eh, k nímž může po volbách dojít. Mnozí kandidáti byli pro tento typ voleb, mnozí z nich ale odstoupili. To si myslím, že je jasný signál konsolidace a toho, že mezi různými kandidáty za různé strany převládá zdravý rozum. Souhlasím s kolegou Kristérem. Ten eh, blahopřál kandidátovi za EPP nebo kandidáce, která možná eh, bude kandidovat v druhém kole. Zase je to známkou, pozitivní známkou konsolidace. Samozřejmě šlo o politickou atmosféru volební kampaně. Co se týče pana Dodona, ten mimochodem byl vyjednavačem eh, během přístupové dohody s Evropskou unii a teď se staví za revizi, přepracování asociační dohody a pokaždé vlastně, co pokaždé se vyjadřuje eh, v zájmu eh, naopak přiblížení se vztahu s Ruskem. Jak tomuto porozumět, to si nejsem jist, ale někteří voliči Moldavsku jistě zaznamenali eh, to, že nabízí velké sliby a, eh, a dali mu hlas. Eh, občané Moldavska si zvolí dalšího prezidenta. Věřím, že bude pro provedení reform. Reformy v Moldavsku jsou zapotřebí, jak politické, tak ekonomické. O tom bylo hodně řečeno i během kampaně a myslím, že již nedojde k situaci, kdy některé politické instituce v Moldavsku by jednali proti zájmu této země. Neboli máme vysoká očekávání od toho druhého kola voleb a máme tedy kandidátku Maja Santo, která se jasně vyslovuje eh, ve prospěch proevropské budoucnosti Moldavska. Já osobně to velice podporuji. Děkuji vám, pane předsedo. Předseda bez mikrofonu. Děkuji, pane před, předsedo. Já jsem měl možnost účastnit se této významné pozorovatelské mise voleb Chci poděkovat pracovníkům parlamentu za profesionalitu eh, i za ochotu a zvláště chci poděkovat předsedovi Igoru Šoltesovi, který odvedl skvělý, skvělou práci. Eh, v delegaci díky jemu panovala harmonická atmosféra. Všem nám šlo o úspěšné zvládnutí úkolu myslím, že můžeme vydat poměrně pozitivní hodnocení eh, voleb. Veškeré postupy byly respektovány, volby se konaly za klidné atmosféry, ale jak již bylo řečeno ze strany eh, kolega Mareše a dalších spolupozorovatelů, některých eh, tedy nešvarů jsme si všimli, ale rozhodně nelze říci, že by znehodnocovaly tyto jednotlivé problémy výsledek celých voleb. V Moldavsku panuje rozdělení společnosti, bude tedy zapotřebí znovu odstartovat spolupráci s touto zemí, která potřebuje evropskou perspektivu. Ano, došlo tam k několika skandálům v několika posledních letech, zvláště co se týče podvodu eh, v rámci miliardy dolarů, eh, které zmizely eh, ze tří nejdůležitějších bank v zemi. To ještě nebylo vyšetřeno. My jsme ve styku s odpovědnými úřady, s premiérem a s mluvčím parlamentu a byli jsme ujištěni, že jsou eh, odhodláni trestně stíhat všechny vyníky. Co se týče tedy nedostatku transparentnosti a zneužívání evropských finančních prostředků. To bylo černou tečkou celé kampaně. Kolega Šoltes řekl, že proběhly e, přísné kontroly ze strany účetního dvore, dvo, dvora nejenom před volbami, ale i během voleb. Byly to první regulární volby za dlouhou dobu a Moldavský ústavní soud uznal za eh, přípustný doplněk ústavy určitou změnu a tato změna by mohla vést ke změně řízení vlády. Ta kampaň eh, se točila kolem především témat, jako jsou reformy a zahraniční politiky. A podle eh, ústavy toto vše eh, vůbec nezapadá do eh, pravomocí prezidenta. Uvidíme, jak kdo bude tedy zvolen prezidentem na základě, na základě těchto voleb a také kdo se stane premiérem, který stojí v čele většiny v parlamentu. Budeme tedy muset také sledovat druhé kolo voleb, jak řekli kolegové. Myslím, že tam, budou přetrvá, že tam bude napětí přetrvávat, ale Doufám, že Moldavsko udrží eh, své odhodlání. Eh, mnohé politické strany tam mají své bratrské strany. Musíme neustále vyvíjet nátlak na to, aby tam byla udržena transparentnost, aby se eh, dále bojovalo proti korupci. My jsme v kontaktu i se stranami, které si nevedli správně, takže Evropská unie nemá vždy snadný úkol najít důvěryhodné partnery v této zemi. Mus, nesmíme zapomínat ani na uh, image Evropské unie, co se týče výběru partnerů. Já jsem rád, že kolegové uznávají výsledek demokraticky, i když ten výsledek nebyl ve prospěch kandidáta EU. Byli bychom zabránili velkým konfliktům, kdyby obdobný přístup byl zvolen i na Ukrajině. Připomínám, že evropská politika, chceme-li, aby se skutečně jednalo o opravdovou evropskou politiku, by měla být politikou takového mostu, měla by umožnit integraci na celém kontinentu a měli bychom si uvědomit, že Rusko je také evropským partnerem, který by měl být začleněn do této politiky. Takže já jsem opravdu velmi rád, že se dozvídám, že se uznávají demokratické výsledky a eh, že chceme tedy přispívat k míru a nikoli k válce v tomto případě. Děkuji. festhalten, dass eine Wahlbeobachtungsgruppe in der Ukraine Já také držím, eh, držím palce, abychom to tež mohli říci o Ukrajině, eh, aby i tam eh, byl zvolen prezident a poslanci parlamentu v, svobodný, v svobodných a korektních volbách. Tím nechci spochybňovat rozhodně to, co jste zde všechno řekli, to je zcela jednoznačné. A my jsme Ukrajině neustále vysvětlovali, že eh, vlastně ve východ, na východní Ukrajině a na eh, Krymu vždy byla většina proevropská, všechno to, eh, všechno to vlastně bylo zničeno ruskou, ruskou invazí, ruskou, ruskou agresí. a e, mimo, mimo, jiné, e, mimo jiné je to také vyjádřeno finanční podporu pana, pana Putina e, pro paní Le Pen. Paní Kalměta se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila uspokojení, že prezidentské volby jsou tedy poprvé uznány za jako spravedlivé, ale také chci kolegy upozornit na skutečnost, že proběhne druhé kolo a že tam přetrvávají problémy, jimž bychom měli věnovat pozornost. A to bychom měli říci ústředním orgánům a ústřední volební komisi. Eh, jedná se především o svobodu médií. Pakliže 80 médií eh, jsou dominovány nebo v dominanci jedné osoby, tak to samozřejmě ovlivňuje výsledek voleb. A je také obecně známo v Moldavsku, že na místní a regionální úrovni eh, se široce využívají správní zdroje ze strany těch kandidátů, kteří je mají k dispozici, tedy tyto zdroje. Dalším problémem je transparentnost financování kampaně. Tam nepanuje spravedlnost a ústřední volební komise by měla věnovat větší pozornost zákonu o volbách a jakým způsobem se provádí. A další slabinou je to, jak ti občané Moldavska, kteří prozatím pobývají v cizině anebo pracují v cizině, jestli i ti mají příležitost hlasovat, protože jejich počet je dost vysoký. A poslední aspekt, pravděpodobně nejbizarnější, a o kterém se také hodně mluví, je změna zákona o volbách, takzvaný odstavec 47, který zapovídá všem kandidátům se prezentovat s důležitými historickými nebo politickými osobnostmi. To je asi to nejbizarnější, co jsem vůbec kdy viděla, a to včetně afrických zemí, které se ani nepokoušejí předstírat nějakou demokracii. Ani tam nemají takovéto eh, pravidlo. Doufám, že po druhém kole budeme moci říci totéž, že volby proběhly transparentně, že byly spravedlivé a že se jedná skutečně o velký krok ve prospěch normalizace politické situace v Moldavsku. Děkuji. já vám mohu říci, že kdyby pan Dadaus směl se spojit s panem Putinem, že by Moldavsku dostal 70%, ne jenom 60%. Naštěstí eh, mu to umožněno nebylo. Erstens, wer lässt es nicht za prvé to tak není a za druhé jsem ti stejně nerozuměl. A tím jsme uzavřeli tento bod našeho jednání a nyní eh, následuje výměna názoru s panem Žánem Adui, co se týče eh, mise eh, do Gazy. How are you? Oh, try to survive. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, já bych vás rád co nejsrdečněji přivítal k tomuto bodu, bodu na pořadu jednání. Máme tady kolega, kolegu eh, Adui, eh, předsedu výboru pro rozpočet, který navštívil pásmo Gazy co se týče, eh, dostal proto mandát eh, od předsedy Šulce, ten jsem dostal také, já jsem z určitých důvodů nemohl se tam vydat a pan Artui to byl schopen spojit s jinou cestou a jde tedy o situaci na západním břehu a v Gáze, jak se tam vyvíjí situace, jak tam vypadá humanitární situace a jak vypadá dopad tedy finančních prostředků z Evropské unie na tyto dvě oblasti. Protože doposud tam vlastně žádný evropský poslanec e, nebyl schopen nebo vlastně nebyl vpuštěn do pásma gazy. A to od e, roku 2011. Tím tedy byla tato situace, řekněme, prolomená a já doufám, že nám kolega nepřináší jenom špatné zprávy. Máte slovo, prosím. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegové, že jste mě pozvali na dnešní odpoledne, abych vás informoval o akci, kterou jsem absolvoval od 18. do 20. července v Gaze a na západním břehu Jordánu v Palestině. Na žádost předsedy Martina Šulce jsem eh, tedy eh, absolvoval tuto misi jakožto předseda rozpočtového výboru, abych se pokusil eh, posoudit využití prostředků, které poskytla Evropská unie. Jedná se zhruba o 300 milionů, k nímž se tedy Unie každý rok zavazuje ve prospěch Palestiny a EU je tak hlavním přispěvatelem. Mohli jsme tam jet i společně, milý pane eh, předsedo eh, výboru pro zahraniční věci, ale bohužel naše programy se nepodařilo sladit. Žádný eh, poslanec eh, Evropského parlamentu v Gaze nebyl od roku 2011 a mm, já, tím se vlastně porušili eh, trochu i výsledy nebo předpisy SVČ a požádal jsem, abych mohl strávit i jednu noc v Gaze, jinak jsme mohli být v terénu totiž jenom od 9 hodin do 15, což dosti omezovalo rozsah celé této mise. Já jsem chtěl vlastně se informovat o projektech, které financovala Evropská unie nebo spolufinancovala a pokusit se eh, posoudit problémy hospodářského rozvoje, jimž palestinci čelí, především v Gaze. A jak už jsem říkal, měla jsem také možnost navštívit západní břeh eh, Jordánu. Pokud jde o obsah této cesty a na základě zápisu, který jsem vyhotovil a zveřejnil na svých internetových stránkách, eh, tak eh, byl jsem na izraelské straně hranice, ale samozřejmě také v Gaze. Navštívil jsem Kerem Shalom, což je eh, vlastně přechod přes který putuje zboží, potraviny a další věci. A byl jsem skutečně překvapen tou, tím množstvím kamionů, protože každý den přijíždí do Gazy asi 800 eh, kamionů. A pouze eh, na druhou stranu vlastně z Gazy do Izraele a do vnějšího světa se dostává pouze 8, eh, pardon, 80 naložených kamionů. Probíhají velice přísné kontroly zboží kde Izraelci eh, dávají pozor na to, aby to nebylo eh, zboží, které by se mohlo využít eh, k výrobě zbraní nebo k spevňování mm, tunelů mezi Gazou a Izraelem. Bezpečnostní situace je samozřejmě velice přísná, jsou tam velká omezení ze strany Izraelců, takže Gaza se stala jakýmsi getem. Eh, obnova eh, Gazy je přinejmenším pracná, ekonomická situace je dramatická, nezaměstnanost činí 40 a u mladých je to 60 a všichni lidé, s nimiž jsem se setkal, zdůrazňovali, že obyvatelé Gazy mají dojem, že vlastně před nimi není žádná budoucnost. Nicméně eh, narazil jsem i na soukromé iniciativy. Eh, eh, vlastně byl to podnik vodního hospodářství, který chová ryby velice eh, eh, podnikavě, mají velkou důvěru do budoucna. Také jsem se eh, podíval do konfekční dílny, kde se vyrábí šaty pro malé děti, které se vlastně distribuují po celé Evropě. Také jsem navštívil infrastrukturní projekty, především čistírnu odpadních vod, která se staví už 10 let už tam bylo in, vlastně 100 milionů eur eh, využito, ale stále ještě se nepodařilo tuto čistírnu zprovoznit. Chybí ještě asi 20 milionů eur. A eh, až tedy bude fungovat tato čistírna, tak musím říct, že si nejsem jist, že ten přívod eh, vlastně odpadních vod z budov Eh, bude vlastně zřízen, že tam bude síť, která tam bude přivádět ty odpadní vody eh, do té čističky. A já si tedy kladu otázku, protože ta čistička se nachází asi 100 metrů od hranic s Izraelem. A ty kontakty, které jsem navázal na izraelské straně, mi řekly, že izra- izraelští zemědělci by byli rádi, kdyby mohli využívat tyto odpadní vody na eh, hnojení eh, své půdy. Eh, také tam byly soukromé iniciativy, které povzbuzuje UNRA, poskytování mikroúvěrů. Tyto iniciativy také byly určitým nositelem naděje, vyvolávaly chuť k podnikání a určitě bychom mohli účelně nějak privilegovat takovéto podpory abychom povzbuzovala i soukromé iniciativy. E, samozřejmě e, pak tady je otázka také mm, financování třeba učňovského školství, odborné přípravy mladých lidí. Je tam poměrně e, hodně podniků v EU, které by mohly zajistit odbornou přípravu mladých lidí. Jak jsem říkal, byl jsem také na západním břehu Setkal jsem se s Beduíny a snažil jsem se porozumět e, jejich situaci, tomu vlastně jejich nucenému přemysťování kvůli rozšiřování kolonií a osad a oni byli vůči tomu celkem bezbraní. E, řada z nich zřejmě vede dvojčinnost, to znamená mají vlastně stáda e, ovcí a kos ale velkou část svého příjmu zřejmě získávají z práce eh, v zemědělských podnicích na západním břehu Jordánu. Nevím, za jakých podmínek pracují, ale odtud určitě pochází velká část jejich příjmů. Pak tady je také problém vlastně s demolicemi některých staveb financovaných EU protože řada z nich jsou budovy dosti skromné, jejichž hodnota má třeba deset, desít, činí desítky nebo stovky tisíc eur, ale má to velký vliv na život místního obyvatelstva. Došlo k tomu v zóně C, která byla svěřena izraelské správě na základě dohod z Oslo a podle toho, co říkají Izraelci, je třeba vlastně vytvářet takzvané plány, aby všechny stavby vlastně byly nejdříve povoleny, získaly předchozí souhlas. Eh, existuje na to poměrně složitý postup. Nicméně eh, to eh, mlčení Izraelců může být chápáno jako povolení, pokud během 18 měsíců nedojde k žádné odpovědi. Také jsem se seznámil s úpravami určitých infrastruktur. Evropská unie dělá, co může. Samozřejmě se snaží respektovat veškeré e, postupy. E, například jsem zjistil nebo objevil e, vlastně opravu silnice v délce 1100 metrů Eh, na okraji jedné obce a viděl jsem, že skutečně to provedení bylo vynikající a tady asfaltová vozovka, eh, chodníky s kamennými obrubníky, zítky, které oddělovaly eh, chodníky od soukromých mm, pozemků, veřejné osvětlení, to všechno je skvělé, ale podél té silnice se nic nestaví. Ta silnice se dostane vlastně na vchod eh, na, ke vjezdu do vesnice a potom vlastně dojdete do vesnice, tak tam žádné vozovky vyasfaltované nejsou, veřejné osvětlení moc nefunguje a já jsem tedy vyjádřil domněnku, že by možná bylo užitečnější pro obyvatele, kdyby se nejprve vlastně eh, lépe eh, Eh, opravili komunikace uvnitř vesnice než mimo ní. Což byla taková osobní poznámka. Říkám si někdy, zda ty naše postupy nejsou příliš náročné a eh, jen částečně uspůsobené očekáváním místních lidí. A proto je tedy eh, možná třeba poskytnout větší manévrovací prostor našim zástupcům přímo v terénu. Eh, pokud jde o finanční aspekty, myslím, že jsem mohl eh, nastínit některé závěry a také doporučení. Měl jsem pocit, že tam neexistuje nějaká celková vize ohledně toho, co bychom chtěli dělat v Palestině. A také mi chyběla koordinace. Jsou tam naše zastoupení, zastoupení Evropské unie, která dělají, co mohou, ale nejsem si jist, zda mají skutečně nějakou, nějaký jasný itinerář. Eh, také eh, se tam zapojují nevládní organizace a zastoupení také většiny členských států EU. A já jen těžko jsem měl dojem, že tam existuje nějaké vedení ze strany zastoupení EU ve vztahu k dalším aktérům nebo různým rozvojovým agenturám. A ta koordinace, myslím, ještě by se dala rozhodně zlepšit. Je jasné, že v Gaze není žádná vládní koordinace, Hamas se s tím nedělá starosti a vzhledem k tomu, že eh, na, ze strany místních orgánů tady taková koordinace neexistuje, neměl jsem pocit, že by eh, to nějak zajišťovalo zastoupení EU a že by tedy byla jedna instituce, která by tu koordinaci zajišťovala když se vrátím k té poznámce k soukromým iniciativám z ekonomického hlediska, myslím, že bychom se měli snažit dávat přednost akcím, které podporují vlastně to hospodářsk, tu hospodářskou síť a spíše takové mikroprojekty, než nějaké velké infrastrukturní projekty, které často se různě protahují a ne vždy úplně vyhovují eh, cílům, eh, tak jak byly stanoveny v době, kdy vlastně se to plánovalo a kdy se to potom postavilo. Například vlajkový projekt EU pro středomoří, viděl jsem eh, jednotky pro odsolování mořské vody a i tam je třeba eh, sledovat, co je skutečně efektivní. Je třeba vytvářet podmínky pro spolupráci mezi Gazou a Izraelem. Platí to pro pitnou vodu i pro e, čistírny odpadních vod a pro tvorbu pracovních míst by bylo užitečné, tak jako mu to už bylo asi před 20 lety. Já jsem v roce 96 e, gazu navštívil a tehdy tam byly vlastně průmyslové útvary e, na hranici mezi Gazou a Izraelem. A díky tomu lidé, kteří bydleli v Gaze, mohli eh, tedy pracovat. Jaké závěry tedy můžeme vyvodit eh, z politického hlediska? Tady, pane předsedo a milí kolegové, bych chtěl říci, že já jsem členem rozpočtového výrobu, výboru a nechci tedy hovořit mimo své pravomoce. Jsem si vědom toho, že váš výbor je eh, kompetentní v této otázce, nicméně jaké je tedy implicitní rozdělení úloh mezi Izraelem který vlastně okupuje palestinská území a mezi mezinárodním společenstvím, eh, které nadále eh, tedy doufá eh, v Palestinu a v to, že se podaří zajistit nějaký životaschopný palestinský stát. Myslím, že odvádíme velký kus práce především v humanitární oblasti a Izrael Eh, s tím může být spokojen. Já jsem se setkal s generálmajorem, který má na starosti koordinaci mezi Palestinou a Izraelem a působí také jako prostředník a on vlastně hodně klade důraz na ten masterplan a snaží se dosáhnout dobré rovnováhy. Všem myslím, že Evropská unie by se mohla snažit eh, třeba o nějakou eh, jasněji vymezenou politickou úlohu, protože mám pocit, že tady je určitý nesoulad mezi naším postavením hlavního finančního partnera palestinců a hlavního obchodního partnera Izraelců. Přitom na politické úrovni v tom mírovém procesu Evropská unie zůstává spíše na okraji, pokud to tak mohu říci. A to skutečně vzbuzuje údiv. Také bych chtěl zdůraznit, že Evropská unie má problémy s tím, aby upřímně hovořila s našimi izraelskými i palestinskými partnery. S izraelskými partnery v tom smyslu, aby je přiměla vlastně zmírnit restrikce uvalené na palestince, které, kteří chtějí opustit e, území. E, je je skutečně těch restrikcí stále dost a zároveň e, ale je třeba také vzít v potaz e, bezpečnostní situace izraelských občanů, protože za poslední dva roky e, bylo hodně mrtvých na obou stranách. Také je třeba hovořit upřímně s palestinci, přimět je, aby se skutečně snažili o znovu smíření a aby postupovali transparentně eh, při zprávě veřejných věcí, které jsou částečně financovány Evropskou unii. Myslím, že i pro nás by bylo užitečné, kdybychom více viděli do využití prostředků eh, v, tom, eh, v terénu a je tedy třeba dávat nějakou perspektivu do budoucna, zejména mladým lidem. Mladí často skutečně mají dojem, že nemají budoucnost, což je lidsky zcela nepřijatelné je třeba hovořit s oběma stranami, aby došlo ke skutečné obnově mírového procesu, eh, který by měl eh, znamenat něco víc než jenom projevy, které posloucháme už od dohod z Osla před 20 lety. Takže vážení kolegové, vážený pane předsedo, eh, několik komentářů, které jsem si dovolila přednést před vaším výborem a rád si vyslechnu vaše reakce. Já jsem tam vlastně zastupoval rozpočtový výbor, abych se pokusil vlastně ukončit to období pěti let, kdy Evropský parlament, který přitom spolu rozhoduje o rozpočtu Evropské unie, Evropský parlament, který je eh, tedy hlavním finančním partnerem, nemohl navštívit gazu. Dostali jsme potřebná povolení a myslím, že je v našem zájmu eh, jezdit eh, tam, abychom zjišťovali dopad eh, opatření, která provádíme ve prospěch palestinců. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, kolego, za tyto informace. Jako první se přihlásil o slovo pan Kán. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, zprávu, kterou jste přednesl. Představuje otřesný obrázek situace eh, v terénu. Opakuji eh, to, co jste řekl, že je potřeba vynakládat tlak na probíhání mírového procesu. Jestli byste nám mohl říci trochu jasněji, eh, co se vlastně stalo v Gáze, kdy eh, došlo k eh, velké škodě na civilním majetku. Jak velká škoda tedy to je? A ještě dvě další věci. Jedna, ve světle, co jste řekl, co je tam zapotřebí, jak významná je pomoc, kterou Evropská unie poskytuje ve prospěch kvality nebo zlepšení situace palestinců a jaká, jakou naději by měla eh, cesta delegace poslanců Evropského parlamentu, eh, aby se rozjeli do Gázy a zjistili, jak vypadá situace na místě. A konečně ještě jednu poznámku. Když jsem eh, naslouchal vaší zprávě, tak mi my Eh, šlo v hlavou, jaký je rozdíl eh, mezi tedy životem eh, civilních obyvatel v Gáze a někým, kdo je v nějakém otevřeném velkém vězení. Jaký rozdíl byste v tom spatřoval? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Uvědomuji si, že jste jasně eh, řekl, že Evropa sice platí, ale nemá velký hlas v okupované Palestině. A také jste viděl, že Palestinci eh, jsou kvalifikovaní, kdyby měli možnost. Ale i před rokem 2007, jak asi víte, nebylo téměř vůbec možné vyvážet eh, z gázy, i když byla produkce poměrně bohatá. A dnes je to ještě horší. A k tomu tedy chci eh, dodat, že jsem velice Eh, zklamána. Eh, jednak tím, jak byla návštěva pojata, tak tím debriefingem, protože to neodpovídá mandátu, eh, který vlastně dal předseda tohoto parlamentu a neodpovídá ani našim legitimním očekáváním. Připomínám, že tato návštěva byla odsouhlasena v červnu 2015 po mnoha neúspěšným pokusům Eh, skupiny pro Palestinu, jejíž jsem spolupředsedkyní, abychom eh, prolomili blokádu eh, poslanců Evropského parlamentu ze strany izraelských orgánů od roku 2011. Jak už bylo řečeno, Evropská unie je hlavním dárcem pro Palestince a i přesto jako poslanci nemáme možnost vykonávat základní funkci dozoru nad tím, jak jsou evropské peníze Eh, vynakládány. Eh, Gaza představuje jedno z nejtemnějších místech na naší planetě. Eh, I přesto všichni evropští aktéři jsou hanebně tiše k této situaci. Předseda Schulz konečně odsouhlasil, aby se, aby se tři výbory účastnili této cesty. Tato mise byla, byla pokládána za otevřené otevřené dveře. Ta cesta se měla eh, konat do dvou měsíců, ovšem bylo to 12 měsíců a eh, je veliká škoda, že se nám vlastně nedostalo téměř žádné zprávy po té cestě. Je velice zvláštní, že jediným výstupem z této eh, cesty, která se, která se odehrála již před pěti měsíci byl blog eh, tady pana kolega Artui eh, ve francouzštině a nyní tedy přišel za námi. To není seriózní. Já eh, žádám oficiální zprávu písemnou, kterou by pan Artui vypracoval a rozdal všem našim třem výborům. Protože zdroje a lidé byli tedy alokováni na tuto návštěvu a e, nešlo jenom o to, aby pan Ardhui si mohl připsat něco zajímavého do blogu. A e, děkuji vám. Pan Freund. Děkuji, pane předsedo. Já chci, e, já chci říci, že jsem rád, že jste se v pořádku vrátil z USA. Počátkem tohoto roku byla delegace do Palestiny, ale do Gázy jsme nesměli. My víme, že situace již byla popsána paní Auken. Je to něco, s čím bychom neměli být spokojeni, abych to řekl tedy eufemisticky. Ta situace se již celá léta nemění, možná celá desetiletí. Ani Evropská unie nedělá maximum pro zlepšení životů palestinců. když nasloucháme hlasům z Izraele, dospíváme k závěru, že řešení dvou států je skoro tak eh, nemožné jako jakékoliv jiné řešení této situace tam. Ale moje otázka je trochu jiné, jiná. Mě by zajímalo, jaký máte názor na to, proč nikdo z nás nesměl eh, Gázu navštívit nějakých posledních pět let. A vy jste byl tím prvním, kdo směl jet. Je to nějakým signálem změny politiky, nebo je to špatné svědomí Izraele vůči Evropské unii, nebo jakým způsobem si vysvětlujete, že došlo eh, k této drobné změně v přístupu ze strany Izraele. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážím si osobního úsilí pana Žána Artuio, kdy jel do Gazy a e, setkal se e, e, s oběma národy. Situace tam není eh, uspokojivá pro nikoho, ale je potřeba zmínit některé okolnosti. Pane předsedo, vy jste hovořil o 300, o 300 milionů euro ročně, které Evropská unie eh, poskytuje eh, palestinské samozprávě. Já se domnívám, že většina těchto peněz by měla jít na sociálně-ekonomickou infrastrukturu a na eh, podpoření živobytí místního obyvatelstvo, ale máme zprávy o podvodu a korupci a ilegálním využívání těchto prostředků na vojenské účely, jako je třeba budování tunelů a nakupování zbraní, které se využívají eh, pro teroristické útoky. Pane Advi, můžeme si být jisti, že převážná většina evropských peněz je vynakládána na legální využití, tak jak bychom to očekávali? Pan Schaffhauser? Moje otázka bude ve stejném duchu. Já jsem předsedal Evropskému institutu pro spolupráci, měli jsme projekt v Gaze, museli jsme ho uzavřít a přitom to byly malé projekty, docházelo tam totiž ke spronevěře. A já mám tedy stejnou otázku, jste si jist, že ty, těch 300 milionů je řádně využito? Druhá otázka, kterou si kladu, je relevantní, abychom tam skutečně utráceli 300 milionů? Nebylo by vhodnější, abychom poskytovali naše know-how, eh, například pokud jde o vytváření projektů a abychom potom tyto projekty navrhovali zemím, jako je třeba Saudská Arábie, Katar, a další země, které mají hodně peněz a Eh, byly by schopny eh, podporovat eh, muslimské bratry, kteří působí v Gaze. Takže kladu si otázku, zda je skutečně vůbec ta naše intervence relevantní a zda by nebylo vhodné, abychom navrhovali projekty a abychom je předkládali těm, kteří se vystupují jako přátelé těch, kteří vládnou v pásmu Gaza. Das Wort hat jetzt noch von Frau Gomez gefragt. Ještě paní Gomez. Gomez. Anna. Uh, děkuji. Já se omlouvám, že jsem nepřišla včas, abych slyšela pana Adry, ale po té, co jsem vyslechla eh, kolegy a jejich otázky, tak se vás chci také zeptat. V určitou dobu byl pan Tony Blair jmenován jako jakýsi zástupce, aby jednal s gazou. A on měl jakýsi konkrétní projekt, který se týká odpadu a on si stěžoval, že ten projekt nemůže realizovat, protože tam byly nejrůznější politické překážky. Pokaždé, co jsem byla v Gáze, eh, tak jsem se cítila příšerně. Je to skutečně eh, vězení vlastně outdoorové a teď to musí být ještě horší než tehdy. A tehdy mě velmi rozlobilo, že to byl zcela otevře, očividný eh, případ, kdy my jsme sice platili, ale neměli jsme vůbec žádné slovo. Ta situace se, myslím, ještě zhoršila, takže Nejde o to, kam ty peníze jdou. Nikdy nešlo o to, že by vlastně se nevyučtovaly peníze eh, do UNRY. Otázka, otázka je, jestli má smysl eh, tedy eh, vůbec znovu otevírat mírový proces. Máme pokračovat této linii a financovat toto, toto velké vězení, protože to vlastně děláme. pane předsedo. Merci. Děkuji, milí kolegové, za vaše komentáře a za vaše otázky. Obávám se, že eh, nebudu schopen odpovědět na všechno a jsem trochu zmatený eh, tím, že tato mise vyvolává určité otazníky a že u někoho vyvolává zklamání. Myslím, že musíme připomenout, že od doby, kdy vlastně se v Gaze eh, moci ujal Hamas v roce 2006 a od blokády, která trvá od roku 2007, veškeré návštěvy Gazy podléhají povolení eh, ze strany izraelské vlády. a vzhledem k nedostatku bezpečnosti nebylo možné vysílat tam mise už od roku 2011. Situace se eh, postupně mění a v tomto rámci předseda Schulz eh, předsedy výboru eh, AFET, DV a mě informoval, že by bylo moudré, to bylo v roce 2015, abychom na takovou první návštěvu, eh, tam vyrazili a tím znovu otevřeli vrátka. A bylo obtížné prostě sladit naše programy. A proto jsem se rozhodl, že tam pojedu sám. Abych vás mohl informovat o tom, co tam přímo v terénu uvidím. Já jsem tam jel jako předseda výboru pro rozpočet. Nechci nějak překračovat své pravomoci a když tam jedete na 24 hodin, tak samozřejmě nemůžete za tu dobu tam udělat audit a nemůžete zjistit, zda všechny faktory odpovídají eh, reálně odvedeným službám. Jedná se skutečně spíše o takový, eh, takovou obecnou návštěvu. Chtěla jsem eh, prostě se podívat do podniků, zúčastnit se schromáždění, které pořádala UNRA, eh, vlastně takový eh, malý, eh, řekněme, veletrh, kde byly různé stánky podniků, které dostaly mikroúvěr prostřednictvím UNRY od EU a dalších mezinárodních organizací, protože nejsme jediní, kdo tam vlastně pomoc poskytuje. Nemohla jsem si samozřejmě udělat eh, definitivní názor, to je jasné. Byla tady otázka kolegy eh, prvního vystupujícího. Zda je to tedy vězení pod otevřeným nebem. Já jsem říkal, že podle mého názoru je Gaza ghetto a že dostat se ven z Gazy je velice obtížné. Zboží, které jde přes ten jediný přechod kterým Šalem, Eh, je eh, zboží, které je velice důsledně kontrolováno, skenováno. Eh, Izraelci hlídají, aby nic z toho se nemohlo použít k výrobě zbraní, které by potom byly použity proti Izraeli. Kromě toho je také třeba kontrolovat, aby se tam nedostaly materiály, které by se mohly používat ke spevňování tunelů mezi Gazou a Izraelem. Takže jedná se o e, systém e, s všudy přítomnou podezřívavostí a samozřejmě to potom má své dopady. Já jsem viděl stavby e, v katastrofálním stavu, důsledky války a bohužel ta, ty plány obnovy se spožďují, protože na místě ne, nefunguje žádná koordinace. My jsme se uh, Eh, setkali s místními partnery, kteří se hodně spolehali na komunální volby, které se měly konat v říjnu. Teď ty volby byly odloženy a žije se tam prostě tak nějak velice dvojznačně. Já, když jsem byl v Keršelemu, což je místo také poblíž eh, egyptské hranice, slyšel jsem eh, prostě i dozvuky té situace na Sinaji. Takže je ta situace skutečně nestabilní a ta bezpečnost je tam velice relativní. Přechod mezi Egyptem a Gazou byl zavřený. A pokud jde o to zklamání kolegyně Auken, která je místopředsedkyní delegace pro vztahy s Palestinou, chtěl bych k tomu říci, že mě pozvala vaše delegace v říjnu já doufám, že se mi podaří trochu rozptýlit to zklamání, eh, které pocitujete z mé zprávy, ale ještě jednou to nebyla vlastně oficiální mise. Já jakožto europoslanec eh, jsem několik dnů po svém návratu doufal, že budu moci sepsat eh, obsah té mise, to, co jsem tam viděl, to, co jsem tam zažil, poučení, které jsem se z toho vzal a nástin určitých doporučení. v prosinci mám přijít na vaší delegaci a budeme pokračovat v této diskusi. Já jsem navrhl výboru pro rozpočet, aby na přehled cest na rok 2017 zařadil i cestu do Gazy, která by vlastně navázala na tyto první dojmy, které jsem tam získal já a mohla by tato delegace vlastně zajít trochu dál v tom zkoumáním takže já jsem tedy tu zprávu z mise předložil pouze ve francouzštině, ale pokud budete chtít, mohu zajistit i překlad tak, aby všichni se mohli seznámit s tím, co jsem tam viděl. Eh, tento, eh, tato zpráva si nedělá vyšší nároky, než vlastně informovat o tom, co jsem tam viděl. Já jsem se tam snažil tedy strávit alespoň jednu noc, protože eh, SVČ má pravidla, podle kterých tam není možné přenocovat. Pouze spolupracovníci DG Echo tam mohou zůstat, ale ti, kteří tam vlastně jedou přes SVČ, tak tam vlastně nemohou strávit noc, což mě fascinuje, protože ostatní zastoupení členských států takovéto pravidlo neuplatňují. Takže budeme mít určitě příležitost se k tomu vrátit. Já se tedy eh, v tom, co jsem napsal, eh, jako takové zážitky a doporučení, si nečiním žádné vyšší nároky, jenom jsem tam uvedl, že bychom eh, mohli relevantněji působit, pokud bychom měli nějakou společnou vizi, jakožto EU. Setkal jsem se se zástupci přímo na místě kteří eh, trochu vlastně nevědí, eh, jak je plán, jaké jsou naše přesné cíle, jaká je naše vize, proč financujeme tohle či tohle, proč máme takové a takové postupy. Eh, někdy tam prostě vyvolává, potom vzniká nesoulad. Máme tam vlastně nějaké plány, řízení pro uvolňování prostředků, ale nevím, jestli tato řízení úplně zajímají ty obyvatele, kterým tam chceme pomáhat. Toto jsem se snažil říci. Eh, pokud jde o důvod, eh, proč jsme tam eh, vlastně jeli, no měl to být takový první krok, Chtěli jsme vlastně víc té slepé uličky, ve které jsme byli, protože už pět let jsme tam nemohli jet, přestože jsme vlastně hlavním dárcem finanční pomoci, což je nepřijatelné. Dále, zda jsme si jisti, že to, co financujeme, eh, že to ty prostředky nejsou zpronevěřovány. Eh, já jsem vlastně ne, neprováděl žádné zkoumání, které by mi umožnilo udělat si na to názor. Eh, Evropská unie funguje pomocí výběrových řízení, eh, spolehá se tedy na ty subjekty přímo na místě a eh, já chci tady to říct velice opatrně, ale v těch humanitárních akcích, které financujeme v jiných regionech, v této oblasti, nejsem si jist, zda část financování uh, není zachycena různými prostředníky, různými eh, úřady, které nemáme úplně pod kontrolou, eh, nebo prostě další nějakými místními eh, aktéry, se kterými vlastně my třeba bojujeme. Takže je třeba k tomu přistupovat pokorně, pragmaticky a realisticky pokud jde o ty humanitární akce, které realizujeme v různých místech. Zda tedy došlo ke spronevěře, já doufám, že ne, nebo chtěl bych věřit, že ne, ale eh, nedělal jsem tedy žádné zkoumání, které by mi umožnilo si na to vytvořit názor. To chci říct jasně, nedělal jsem žádný audit, žádné účetní eh, kontroly, kontroly dokladů, Eh, setkal jsem se, nebo byl jsem na návštěvě v Centru pro vzdělávání ehm, samostatně žijících žen. Bylo to vlastně eh, organizováno nevládní organizací. To, co se tam dělá, jde určitě správným směrem, ale pokud jde o platby faktur, jestli tam někdo si někdo něco nestrčil do kapsy, o tom já nic nevím. Eh, také jsem Eh, navštívil jedno mlékárenský podnik, eh, vlastně viděla jsem, jak se tam zásobuje mlékem, ale neskoumal jsem jejich účty. Navštívil jsem středisko, kde se vyrábí oblečení pro malé děti Pracovali tam tedy muži, byla to velice kvalitní práce, velice kvalitní výrobky, které se i vyvážejí. A v Karem Šelemu, jak jsem říkal, přijíždí tam 800 kamionů se zbožím a jenom 80 se zbožím výjíždí z gazy. Tam je obrovská nerovnováha mezi dovozem do gazy a vývozem. Eh, Tony Blair měl vlastně eh, nějaké komentáře k té eh, kanalizacím. Paní Gomez, já jsem tady mluvil o té čističce odpadní vod, která už stála 100 milionů a nefunguje. Jsou tam krásné mramorové schody, které vedou na terasu eh, té čističky, ale ještě nebyla zprovozněna. Na to je potřeba dalších 25 a 20 milionů eur ale já si nejsem vůbec jistá, že tam je zavedena kanalizační síť, kterou potom tam potečou ty odpadní vody ze sousedních čtvrtí. A kladu si otázku, zda by nebylo bývalo účinnější domluvit se s izraelskými zemědělci, kteří jsou za hranicí, protože se ta čistička nachází 200-300 metrů od hranic a který měli zájem o tu odpadní vodu, aby tak mohli hnojit svou půdu. Takže Možná by bylo třeba ještě eh, přeskoumat ty smírčí dohody s Izraelem. To tež platí pro výrobu elektřiny, eh, sladké vody, protože eh, se tam zřizují vlastně závody na odsolování mořské vody. Není vůbec jisté, jak budou efektivní a ty, jsou to poměrně vysoké pro investované částky, takže je otázkou, zda by nebylo vhodnější třeba podporovat mikroprojekty, mikroúvěry pro malé živnostníky, pro malé podniky, které by dávaly práci, jak jsem říkal, 40% nezaměstnanost, 60% u mladých. To, to jsem tedy viděl, jak je na tom mírový proces. No, mě šokuje, že Evropská unie, která je hlavním přispěvatelem finanční pomoci, se neúčastní těch zásadních jednání, když se o něčem důležitém jedná, tak bohužel kolem stolu nevidím zástupce Evropské unie. Takže byla to velice zajímavá mise, ale je samozřejmě nebo byla povrchní, protože byla krátká, protože jsem byl sám. Ale eh, vlastně měla by být předzvěstí dalších cest a my se o něm pokusíme v roce 2017 i později, ale obecně, a teď říkám, co jsem, jaký jsem měl dojem i na jiných cestách, například do Libanonu, Jordánska, Turecka, mám dojem, že naše místní zastoupení se nemohou opřít o nějak jasně dané itineráře, cestovní mapy, které by obsahovaly e, cíle. E, říká se tam, že potřebujeme nějaké prostředky, ano, ale chybí tam prostě společná vize, společná strategie. A e, výbor AFET samozřejmě se těmito otázkami musí zabývat. Herr Belda hat sich noch gemeldet. Could we ask the commission? Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk dank, meneer Adrie, voor uw uh, verslag. Uh, moet maar één ding van... de Děkuji, uh, pane Adrie, voor uw verslag. Mě zvláště zajímají uh, palestinská území a především tamní křesťanská menšina, její situace. Uh, chci se zeptat, co se týče evropského rozpočtu a vašeho projektu je věnována dostatečná pozornost velice špatné situaci palestinských křesťanů v Gáze a na západním břehu. Je velice důležité, aby tato menšina byla pomocí evropských financí chráněna. Je otřesné, když kvalifikovaný ginekolog nemůže vykonávat svůj obor pouze proto, že je to křesťan. Samozřejmě to není otázka na Evropskou unii, ale na lidi, kteří tam jsou u moci. Já rozumím vaší otázce, ale za těch 24 hodin, co jsem strávil v Gaze, jsem eh, prostě nedostal při těch setkáních tolik informací, které by mi umožnily vám odpovědět. Eh, my důvěřujeme tedy nevládním organizacím, které působí v terénu a které, myslím, eh, mm, nikoho nediskriminují. Já bohužel nemám informace, které bych vám mohl říci, ale upřímně si myslím, že naše týmy, zvláště tým ECO, echo vlastně naslouchá všem očekáváním a že eh, prostě nepostupují diskriminačně a eh, nevytvářejí, nebo k vytváření jiného geta uvnitř geta. Yeah, just, uh, Mr. Brock, I've just one little remark. You should... Jenom jednu, jednu poznámku tamní křesťané jsou eh, hodně nalevo ještě ode mě a jsou dost silní. Mě by zajímala také názor eh, SVČ a komise, protože ti zde tady jsou s námi v místnosti. Bylo by velice vhodné, aby se také vyjádřili k této zprávě. Bonjour. Eh, Fuentes Já jsem Raul Fuentes z SVČ, mám na starosti Izrael a okupovaná palestinská území a mírový proces. Já nemám moc co říct, já mohu jen poděkovat panu Artuisovi za jeho návštěvu. Byla to pro nás důležitá návštěva samozřejmě naplnila určitá prázdná místa po těch vlastně pěti letech, kdy zástupce parlamentu nemohl do Gazy jet. A my jsme tedy si to vyslechli, já jsem měl možnost se sejít s panem předsedou Arvisem přes, před jeho cestou. Dostala jsem přímo od něj jeho návrhy po návštěvě, které jsem předal svým nadřízeným a které považuji za velice eh, eh, relevantní. Pokud máte ještě nějakou další konkrétní otázku na nás, tak eh, rád zodpovím. Já, kolegy, ich hab ja bewundert. Kolego, já jsem obdivoval, jakým způsobem jste elegantně eh, vysvětlili formální, vysvětlil formální podmínky té cesty. Ale nás spíš, nám spíš šlo o obsah, pokud jsem kolegy dobře pochopil. O obsah, tedy možná byste se mohl vynasnažit tedy právě na tuto otázku odpovědět. Vy jste řekli, vše jste řekli, ale nic jste neřekli o obsahu. Eh, vyjadřují se nějaké, že, že to není možné pochopit, nebo nevím, prosím. Mr. President, eh, if I understand where... Pane předsedo, jestli jsem správně pochopil, tak návštěva pana předsedy Aduise byla eh, vlastně posvěcená předsedou Šulcem. My jsme se neúčastnili přípravy této cesty. Dostali jsme, přečetli jsme zprávu z této mise s velkým zájmem. Jak, jak, jaký máte názor na tamní situaci? Můžete se k tomu vyjádřit, jak to vidíte? Mílí se pan Aduis ve všem, co říká, nebo jsou tam nějaké další praktické problémy, jimž bychom se měli eh, věnovat, měli bychom napravit provádění toho programu. To přece musíte mít možnost něco si k tomu. Podle našeho názoru ten problém, jemuž čelíme zvláště tedy v našich vztazích mezi Izraelem a Palestinou, My tam máme programy rozvojové a Eh, a humanitární, eh, ale ta situace vlastně je v rozporu s naším přístupem. Jsme proti okupaci Gázy a zvláště proti blokádě. Za prvé, ale nemůžeme poskytnout absolutně žádnou podporu, aby to vyváželo náklady na okupaci. Za druhé, když vypracujeme programy, tak jsme konfrontováni eh, s politickou situací, která jde proti tomu, co chceme. Co tedy děláme? Za prvé, snažíme se demaskovat Izrael, takže programy, které eh, tedy tam realizujeme, aby přinesly tedy ty kýžené plody. Ku příkladu předseda Artui hovořil o tom případě tedy té čističky vody, eh, my neustále tlačíme na Izraelce, aby poskytli nezbytné prostředky, aby to fungovalo. Poslední kroky eh, se učinily v září. Podařilo se dosáhnout kompromisu s Izraeli, aby poskytli energii, kterou potřebuje tato eh, čistička, aby fungovala. Eh, ocelovací eh, zařízení jsou, spolupracujeme s Izraelci i Palestinci na nastavení podmínek, aby to mohlo fungovat. Za druhé, jaké kroky činíme. Snažíme se spolupracovat s Palestinci na budování jejich kapacit a institucí, tak aby z nich mohli maximálně profitovat, tedy z peněz, které jim poskytujeme. A za třetí, snažíme se eh, uplatňovat do největších podrobností eh, finanční kontrolní mechanismy institucí parlamentu a účetního dvora, tak, aby se kontrolovaly náklady oproti plítvání. To tedy my děláme ta situace, abych odpověděl přímo na vaši eh, otázku. Ta situace eh, se nám nezamlouvá, ta situace není dobrá, ale děláme maximum pro to, aby naše peníze byly využívány za daných okolností optimálně. Já no, tak bude to tři otázku hovořit, že jste o oku, okupaci. Izraelci podle mě v Gáze nejsou. Máte tedy na mysli okupaci prostřednictvím Hamasu? Nebo co konkrétně myslíte, když hovoříte o okupaci Gazy a jak vidíte spolupráci mezi Hamasem a palestinskou samozprávou eh, pro realizaci projektu v Gaze? Neboť spolupráce s palestinskou samozprávou nefunguje, protože palestinská samozpráva nemá v Gáze žádné operační možnosti, nebo je to jinak? A v čem je ten problém? Pane předsedo, když jsem hovořil o okupaci, tak jsem hovořil o západním břehu. To také odpovídá náštěvě předsedy Adujse. Co se týče Gázy, tam eh, největší problém je blokáda. Co se týče spolupráce Hamasu a palestinské samozprávy, už dlouhou dobu vyzýváme Palestince k usmíření. Současná situace v Gaze není dobrá, ale nemáme žádné styky a vztahy s Hamasem a snažíme se maximálně ovlivňovat palestinskou samozprávu, aby dělala, co může, protože palestinská samozpráva má několik ministrů, kteří eh, mají pravomoce, co se týče situace v Gáze, ku příkladu v oblasti infrastruktury a náš vztah s palestinskou samozprávu stačí k tomu, aby ty programy byly smysluplné. Na druhou stranu spolupracujeme eh, s UNROU, eh, poskytujeme UMŘE 80 milionů euro. Eh, UNRA dělá mnoho programů na podporu palestinců v Gaze, poskytuje základní služby, jako třeba vzdělávání a tak dále. Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěl vrátit k otázce, kterou pokládal kolega Bas Belder. Uh, protože já chápu, že jste měl málo času eh, na to, abyste se zabýval všemi problémy, ale ta eh, otázka pro následovaných komunit je prioritní a není to tedy nic okrajového. Postavení eh, křesťanů pod vládou Hamasu. A za druhé, Gaza bez ohledu na konkrétní status vzhledem k historickým důvodům je politickým eh, organismem, kterému vládne Hamas. A my se tedy musíme zajímat eh, o to, zda jsou dodržována lidská práva pod vládou Hamasu. Samozřejmě je to blokované území, ale také území, kterému vládne Hamas. A my se musíme zajímat o problémy, Eh, které přináší tato politická situace. A za třetí eh, je třeba se věnovat těm diskriminovaným společenstvím. To, to není žádná diskriminace, eh, vlastně všímat si diskriminovaných společenství. Já totiž jsem plně je neporozuměl, v jakém významu vy to slovo diskriminace používáte. Eh, ehm, já mám také otázku. Za prvé si myslím, alespoň z toho, co já jsem zaznamenala v Gaze při svých několika návštěvách, je to, že eh, lidská práva všech jsou porušována, nejen křesťanů, ale i muslimů, lidí bez vyznání, protože prostě tam se žije na eh, území, které je skutečným vězením a kde nejsou dodržovány základní svobody. Nebyly dodržovány v minulosti, kdy tam vlastně území okupoval Izrael a teď je to proto, že je Izrael blokuje. A moje otázka na komisi je, zda my vlastně platíme eh, toto blokování. Co, co by se stalo, kdybychom Eh, už přestali platit, protože pak by to musel platit Izrael, aby ti lidé v tom vězení měli co jíst. E to byla asi otázka na SVČ, eh, nebo jestli komise chce odpovědět, ale Ale to situace v Gaze také souvisí s Hamasem, nejenom s Izraelem. Hamas porušuje lidská práva v Gaze. Paní Gomez nemluví do mikrofonu. Someone is always... Tak chcete nějak stručně zareagovat, pak budeme muset skončit. Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázku. Samozřejmě klademe tyto otázky každý den. Zda by bylo lepší, kdybychom zastavili spolupráci, zda by to bylo ve prospěch palestinců a dospěli jsme k odpovědi, že nikoli. My si myslíme, že naše programy jsou kritické pro vytváření podmínek eh, pro to, aby skutečně tam palestinci mohli dále přežívat. Podporuje se tak eh, situace mnoha palestinců, jejich vzdělávací potřeby, zdravotnické potřeby, my si myslíme, že naše programy nejsou úplně efektivní, ale určitě vyplňují určité prázdné místo, které by asi nevyplnily ty arabské země, které jsou okolo Palestiny a neposkytují prostředky, které přislíbily. Kdybychom to neudělali my, zřejmě by to neudělal nikdo jiný. Bien, écoutez, euh... Tak eh, nevkládejte mi do úst něco, co jsem říci nechtěl. Já jsem byl na krátké cestě jakožto předseda rozpočtového výboru, abych se pokusil posoudit situaci v místě a především využívání prostředků eh, uvolněných pro Palestinu z evropského rozpočtu. Informoval jsem vás o svých zjištěních. Jak jsem říkal, Gaza je geto. Situace lidských práv je určitě důležitá, ale když máte 60% nezaměstnanost mezi mladými, 40% celkem, musíte si klást otázku, jaké jsou priority. Je jasné, že Hamas nezajišťuje koordinaci a veškerá pomoc, kterou poskytneme, prostě potřebuje nějakého koordinátora v terénu. Já vím, že palestinský stát uvažuje o regionalizaci, tak aby Gaza tedy mohla být vlastně určena jako jediný region. Když jsem na konci července eh, tam byl, tak se vkládaly naděje do komunálních voleb, které se měly konat v říjnu, že by tam prostě třeba vznikla nějaká místní vláda, která by lépe zohledňovala celkové obecné zájmy a, a že by se tedy eh, byla schopna vést nějakou umírněnou diskusi s Izraelem, ale bohužel zdá se, že na to proto nejsou zatím vhodné podmínky a palestinská samozpráva se rozhodla ty volby odložit, protože to, co mohlo být potvrzeno v Gaze, potom bylo spochybněno na západním břehu Jordánu. Takže uvnitř Gazy jsou určitě komunity, které jsou pronásledovány, ale upřímně říkám, že jsem neměl dostatek času a že v tom programu, který mě byl připraven, jsem si prostě na tohle nemohl udělat názor. A myslím, že jste nekonečně kompetentnější jako členové výboru AFET pro tyto otázky než já. Myslím si, že je především třeba znovu obnovit hospodářství, podporovat tedy ty mikroprojekty, mikroúvěry a to já považuji za věc, která může vrátit naději. Mě totiž velice šokoval eh, ten eh, pocit tamních obyvatel, že prostě nemají žádnou budoucnost. A možná Evropská unie a to jsem se vám snažil říci, když jsme prostě tím hlavním přispěvatelem, bychom měli tedy najít vhodnou cestu, jak hovořit s Izraelci a i s Palestinci, když jsme tedy tím hlavním přispěvatelem. Ano, paní Gomez to říkala. Uh, možná ta humanitární pomoc, kterou poskytujeme, eh, možná to Izrael vnímá jako úlevu. Já jsem se setkal s generálmajorem Joavem Mordechajem, který má na starosti vlastně koordinaci mezi Izraelem a Gazou. A on rozhodně chce udělat pokrok, chce nějak zmírnit to napětí, dávat více výstupních víz eh, obyvatelům Gazy. A určitě budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit a já se zavazuji, že svou zprávu přeložím i do angličtiny, když to vyvolalo takový zájem místo předsedkyně delegace pro vztahy s Palestinou. A e, Chtěl jsem vás tady informovat o tom, co jsem viděl, co jsem slyšel. Samozřejmě ještě třeba udělat hodně, ale když jsme tak velkým finančním přispěvatelem, tak možná máme povinnost mít i nějakou politickou vizi a strategii. A mám pocit, že Evropská unie zatím něco takového nenalezla. Merci de votre invitation, monsieur le président. Děkuji vám za pozvání, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše zprávy, které, jak vidíte, velice opětovně vyvolaly zájem o toto téma. A také jsme to viděli na poznámce komise o tom, že je nutné toto téma prohloubit. Odcestujeme do Jeruzaléma a do Ramaláhu, takže se tomuto tématu budeme vědovat i nadále, neopustíme ho a pokusíme se jako Evropská unie Eh, si udělat přehled o tom, jakým způsobem se tedy ty peníze vynakládají, zejména v oblasti zdravotnictví a eh, vzdělávání, tedy školy. Eh, to jsou ty dvě oblasti, kde tedy podle mě je správné, že poskytujeme pomoc. I nadále jsem toho názoru, že jsme pomoc poskytovali a poskytujeme, ale musíme se podívat, kde jsou ty nedostatky, kde jsou ta naše selhání a kde skutečně dochází k situaci, že ty peníze odtékají špatnými kanály, těmi nesprávnými. A samozřejmě musíme to nějakým způsobem probrat i s palestinskou samozprávou, která má ovšem omezené možnosti v pásmu Gazy eh, a to v důsledku politiky Hamasu, která znemožňuje společný konstruktivní postup. Děkuji mnohokrát.